ke škrtům ve zdravotnictví. Já osobně to zařadím jako prioritu své pří, příštího působení. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Určitě jsme všichni vděční těm, kdo vyvolali tuto rozpravu a budeme doufat, že se věci zlepší. Hlasovat se bude dnes ve 12, rozprava tím končí a teď přistupujeme k otázce k ústnímu zodpovězení pro komisi. Týká se to hazardní her poskytovaných online a nedávných rozhodnutí Evropského soudního dvora. Pan Harber jako první má slovo na pět minut. Eh, pane předsedo, Prosím, můžete chviličku počkat, aby eh, se mohl pan Barnier posadit a teprve potom, kdybyste mi začala laskavě odpočítávat čas. Bonjour. Félicitations. Uh, Pane předsedo, je mi velkou ctí, že za výbor IMCO, mohu v první řadě uvítat poprvé nového komisaře, pana Michela Barniera. Určitě tady budeme často spolu hovořit v této sněmovně. A on vlastně eh, přešel eh, ze svého sedadla naproti k tomuto sedadlu ehm, vpředu. Takže jsme velice rádi, pane komisaři, že jste tady. A za výbor jsem velice rád, eh, že mohu dát do protokolu tuto otázku, která se týká vlastně našich obav ohledně vývoje v oblasti hazardní her, zejména online hazardní her. Jsou tady různé nejistoty, které vznikají a které se týkají eh, celého legislativního režimu, které se eh, vztahuje na hazardní hry na vnitřním trhu. Já vím, pane komisaři, že už máte hodně naloženo, ale určitě tato věc bude někde hodně nahoře, protože je to věc, kterou se velice zamýval, zabýval za posledních pět let můj výbor. My sami jsme provedli z vlastní iniciativy celou řadu studií a interpelací. Autor eh, dřívější zprávy se jistě k tomu také eh, vyjádří, takže my trvale projevujeme zájem o toto věc. A jak samozřejmě, pane komisaři, víte, také členské státy se často setkávají pravidelně na úrovni rady na různých skupinách a zabývají se tím, jak řešit otázku zrůstající hazardní her online v souvislosti s vůbec činností na internetu. Myslím, říct, je třeba říci, že tato otázka vůbec nějak nepředpokládá dopředu novou liberalizaci trhu pro hazardní hry. A vlastně to ani nutně nepředpokládá žádnou novou iniciativu v tomto směru, ale zůstává skutečností, jak určitě víte, že eh, roste popularita hazardní her online a to nepochybně bude vyvíjet tlak na mnohé národní monopoly i na stávající režimy, ať už jsou to státní, státně kontrolované, protože často to vnese velké příjmy, ale zároveň to hodně znepokojuje členské státy. Takže nás zase znepokuje to. V souvislosti s touto prací už jsme se často zmiňovali také o Evropském soudním dvoru. Určitě znáte podrobnosti, kolegové o tom budou hovořit, já to nebudu tady všechno procházet, ale z našeho hlediska Eh, se nám zdá, že tady je trošičku nekonzistentní přístup soudního dvora, což vůbec nepomáhá. Naopak to celou situaci dále komplikuje v porovnání s předchozí situací. A také víme, že vaše služby už zahájily celou řadu eh, případů pro porušování eh, zákonů. Netýká se to jenom online hazardní her, ale vůbec se toho, jak subjekty mají možnost podnikat jinde v jiných členských státech. A to všechno vlastně neznamená, že teď je naprosto správná doba, aby Eh, komise pozbírala všechny tyto informace, aby se zabývala procesem postupu pro ehm, porušování zákonu, aby se podívala na eh, rozhodnutí Evropského soudního dvora, aby na základě toho vypracovala strategii, jak půjdeme dopředu a aby se vyřešily ty nejednotnosti v přístupu, protože z hlediska našeho ochrany spotřebitelů i regulátoři potřebují vidět, jak na tom jsou, jak mají řešit hazard hazardní hry online, protože evidentně se to dá a musí dokonce regulovat a opravdu existuje mnoho dobrých příkladů toho, kdy poskytovatele hazardních her online jsou opravdu ochotni řešit eh, problémy eh, závislosti, patologického hráčství a samozřejmě také vznikají problémy eh, podvodů. O tom jsme rozsáhle hovořili v našem výboru. Neboli jedná se o ochranu spotřebitelů, ale také o otázku jednotného jednotného postupu pro ochranu jednotného trhu. Nakonec musíme rovněž respektovat naše občany a tu skutečnost, že mnozí z nich si opravdu přejí přístup k internetovým hazardním hrám. Nemělo by smysl se to snažit eh, zakázat, to by vlastně ani nešlo. Tady je celá řada takovýchto voličů, takovýchto lidí, ale, v něk- ale jsou tady nejednotnosti, protože eh, v některých členských státech není možné eh, se zúčastnit takovýchto hazardních her fér, pokud ten subjekt je mimo tento vlastní členský stát. A mě se například eh, moji voliči ptají na jeden případ. Jestliže britský eh, občan eh, se připojí na britskou loterii ze Španělska, pak vlastně, když vyhraje, tak ze Španělska ho nesmí vyplatit, když on bydlí ve Španělsku, byť se tedy napojil na britskou loterii. A to je tedy obsah této otázky. Jistě uslyšíte ještě hodně dobrých příspěvků od mých kolegů, ale přál bych si, aby se toto stalo jednou z vašich hlavních priorit ve vaší nové úloze. Děkuji. Děkuji a teď tedy, pane komisaře, vítám vás zpět tady v kolegiu komisařů a máte slovo. Euh, já vám děkuji, pane předsedo, pánové poslanci. Já mám eh, velké potěšení z toho, že 48 hodin poté, co byla komise schválena, se zde znovu nacházím. Právě jsme měli zasedání kolegy a komisařů a já bych chtěl panu Harborovu a dalším členům eh, výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, že se těším na naši spolupráci ale k tomu se ještě dostaneme. A nyní bych chtěl odpovědět eh, třemi poznámkami. A samozřejmě si vás všechny vyslechnu eh, s velkou pozorností. Jak už bylo řečeno, komise zahájila eh, dozorčí žalobu vůči některým členským státům za to, že omezují přes hraniční poskytování těchto hazardních her na internetu těchto, tyto žaloby byly eh, podány vůči Dánsku, Maďarsku a dalším dvěma státům. A komise bude spolupracovat s těmito státy, kterých se týká, aby byly vyřešeny ty problémy, které byly identifikovány eh, v předběžné fázi této žaloby. A samozřejmě bude na nové komisi, aby rozhodla, jak bude přistupovat v budoucnosti k této otázce. Stejně tak tady v tomto kontextu hovoříme o jednom portugalském případu, který byl rozhodnut Evropským soudním dvorem. To byly peněžní hry. A tento rozsudek nějak vážně eh, nenaruší eh, ty dozorčí žaloby, které byly podány k Evropskému soudnímu dvoru. Všechny případy byly vyhodnoceny na základě důkazů, které předložily jednotlivé členské státy. A nedávný rozsudek eh, soudního dvora vyžaduje i nadále, a to je v souladu také s judikaturou eh, v minulosti, že eventuální restrikci musí být odůvodněné, a to veřejným zájmem, a za druhé musí být přiměřené a nezbytné tak, aby a také aplikovány konsistentně. Takže dopady Eh, tohoto rozsudku znamenají, že eh, soudní dvůr dává členským státům trochu větší manevrovací eh, prostor, ale také popisuje přesně, jak jakákoliv omezení mají být mají fungovat. A to se netýká tedy jenom portugalského případu, ale všech členských států. A dále bych chtěl zdůraznit, že komise nevylučuje alternativní řešení kromě dozorčích žalob. Chtěl bych eh, zajmout velmi konstruktivní eh, přístup eh, jak k parlamentu, tak ke členským státům a dalším stranám, kterých se to týká. Musím poznamenat, že od roku 2006 nedošlo k žádné konsultaci a proto budeme naslouchat názorům českých států a poslanců. Paní Šaldemoza Eh, přijala z vlastní iniciativy zprávu, přestože eh, ta nebyla přijata eh, úplně všemi a my se na ní podíváme, abychom zjistili, jestli to není dobrý základ pro budoucí úpravu v této oblasti. Budeme zkoumat důvody, ze kterých na základě kterých členské státy omezují poskytování hazardních her na internetu. Měli bychom zohlednit společenské aspekty, tedy tě spojené se závislostí na těchto hrách. Komise je ve funkci teprve dva dny, ještě jsme nepřijali náš pracovní program. Eh, dnes každopádně zahajujeme konzultaci eh, se všemi, kterých se týká, tak jako právě tady. A můžeme během těchto konzultací eh, probrat několik hypotéz, také například přijetí zelené knihy. To je jedna z možností, která, kterou máme před sebou. Já vám děkuji za to, že se společně můžeme věnovat tomuto tématu a také za to, že přispíváte k práci komisy a já vám slibuji, že ji budu dělat se vším možnou silou. Děkuji, pan Šváb, dvě minuty. Pane předsedající, vážený pane komisaři, nejdříve bych vám rád eh, poděkoval jménem skupiny EPP a vyjádřil radost nad tím, že jste, pane komisaři, právě tak důrazně projevil, že cílem není jenom judikatura v otázce Portugalska, ale také otázka, jaká, jaký je stav ve skupině, pracovní skupině rady týkající se nárůstu hazardních her na internetu. V této otázce nejde jen o hazardní hry na internetu. E, ten rozsudek v otázce Santa Casa jsem pochopil tak, že soudní dvůr sdělil, že trh s hazardními hrami je trhem jako každý je jiný, ale přesto se členské státy musí držet jednotně platných pravidel a musí se na nich zhodnout. Tento pokus rady ale dnes, do dnešního dne nebyl nějak konstruktivně zpracován a myslím, že by komise měla společně s parlamentem nějak konstruktivně postoupit dopředu. Rád bych dodal ještě jednu věc. Uh, ve které je pro mě důležitá argumentace členských států v souvislosti se zajištěním spotřebitelů na trhu. A není to pro mě přesvědčivé. I v otázkách Santa Casa a Lida Portugíza členské státy předpokládají, tvrdí, že v oblasti hazardních her na eh, internetu jsou členské státy sami eh, poskytovat ochranu a určovat pravidla na trhu. Dámy a pánové, z toho ale vyplývá situace, že v některých ještě tradičtě, tragičtějších kriminálních činech a jevech, které se vyskytují na internetu, je Evropa ještě méně schopná zajistit určitá řešení. Myslím, že to není pravda. Myslím si, že eh, řešení pro hazardní hry na internetu najdeme pouze tehdy, když budeme mít přeshraniční řešení a ustanovení, která budou v zájmu členských států a eh, členské státy budou moci zachovat své historické struktury. Je to ale i v zájmu spotřebitelů, a, eh, aby stáli v centru tady našeho jednání. Děkuji. Dvě a půl minuty, paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, Děkuji vám za informace, které jste nám poskytl. Tyto informace pro mě ale nejsou uspokojivé. Na začátek chci ale říci, předcházející komise si stanovila za cíl liberalizaci trhu hazardních her. Evropský parlament vždy jasně říkal, že to není správný způsob, správný postup. A proto například Evropský parlament eh, vyňal hazardní hry z oblasti působnosti směrnice o službách, protože vždy jsme říkali, že to není žádná normální služba a že se v této oblasti musíme postarat o takové ochranné bariéry pro občany a musíme zakročit proti organizované kriminalitě. A že v této oblasti potřebujeme jasnou regulaci. Evropská komise nicméně i nadále zatahuje členské státy do procesu před Evropským soudním dvorem. A myslím, že je na čase, aby Evropská komise skončila s těmito postupy. Před soudem totiž vždy prohrála. Na to se musíme dívat realisticky a proto jenom vítám, kdy, pokud budete chtít, pane Barnier, prosadit opravdu to, co jste právě řekl, a tedy jiný způsob v této oblasti, jiný postup protože dosavadní postup není ten správný postup. Rád bych, rád bych řekla panu Harborovi, Rozsudky Evropského soudního dvora jsou naprosto konsekventní, neprotiřečí si. Vždy hovořili o tom, že členské státy mají právo zavádět jasná pravidla aby byla zaručena ochrana občanů před kriminalitou a aby tato ochrana mohla být kontrolována. Že členské státy navíc nejsou nuceny otevřít trh s hazardními hrami na internetu a nejsou nuceny vpustit na trh účastníky trhu z jiných členských států. A to vše v zájmu zajištění silných a efektivních kontrol. A to je to, co požadujeme na Evropské komisi, aby to konečně pochopila a jednala odpovídajícím způsobem. Znamená to ale i, že se zamýš- musíme zamýšlet nad hazardními hrami na internetu. protože tady nejsou žádné hranice ani bariéry a je zcela jasný přístup eh, občanů na tento trh. Musíme se zamyslet nad tím, jak můžeme stanovit pravidla v této oblasti, aby byla zaručena ochrana spotřebitelů a občanů. A nyní je pan Kreutzmann na tři minuty. Pane předsedající, pane komisaři, když se tady požaduje, aby se dále rozvíjel vnitřní trh, aby se sjednocoval vnitřní trh, tak musíme zavádět jednotná pravidla. Téma hazardních her na internetu eh, do toho také patří. Měli bychom lépe chránit zájmy spotřebitelů a občanů, měli bychom bojovat proti zločinnému působení některých na internetu a v rozhodnutí, eh, pardon, usnesení Evropského parlamentu, které se věnovalo hazardním hrám, byly popsány všechny tyto body. Naše frakce podporuje i nadále toto usnesení Evropského parlamentu z roku 2009 a e, zasazuje se o integritu v oblasti hazardních her. Po rozsudku Evropského soudního dvora by měly členské státy mít svobodu za určitých předpokladů si sami upravit otázku hazardních her. A i v našem usnesení z roku 2009 to zdůrazňujeme. Národní regulace jsou lepší, lépe mohou působit proti e, negativním dopadům hazardních her. Například e, to ukazuje také příklad ochrany mladistvých v Německu. Odpovídá to také více národním kulturám a zajišťuje to lepší ochranu proti praní špinavých peněz a manipulaci s těmito hrami. Protože eh, z definice eh, orgány, které mohou zasahovat, mohou působit pouze celostátně Musíme se postarat také o prevenci zneužití mladistvých v této oblasti. Víme, že na internetu existuje velký prostor pro podvody, pro manipulace s těmito hrami, pro působení nelegálních kartelů a tak dále. Nelegální poskytovatele těchto hazardních her mimo Evropskou zemí, mimo Evropskou unii se těžko kontrolují Zisky z těchto hazardních her by měly využity například na podporu sportu a to se nejlépe dělá na národní úrovni. Také o podporu kultury a amatérského sportu. Víme, že to by mohla ospravedlnit s, um, registraci těchto hazardních her. Protože úplné dopady těchto hazardních her na spotřebitele nejsou úplně známé. Existuje tady potřeba tuto mezeru napravit. Je potřeba si také upozornit, že členské státy by měly zohlednit své zkušenosti. Dozor nad trhem je u hazardních her klíčovým pojmem. A my bychom si měli uvědomit, že členské státy by měly eh, respektovat princip subsidiarity a měli by tuto oblast eh, regulovat v souladu se svou kulturou, se svými postupy, ale měli by také zajistit efektivní kontrolu a dozor nad trhem. Děkuji vám. Thank you. And now Mrs. Ruler for three minutes. Děkuji, pane předsedající Eh, po svých dvou předřečnicích vlastně nemusím mnoho říkat. Ráda bych jen ještě jednou zdůraznila, že my jako skupina stojíme úplně plně za, to usnesení, za tím usnesením, které schválil parlament. A rovněž pochybujeme o výpovědi, že by eh, Evropský soudní dvůr postupoval nekonsekventně. Myslím si, že jeho rozsudky jsou naopak velmi jasné. Vítáme také výpověď o tom, že eh, se členské státy nemusí otevírat eh, konzultaci. Myslím si, že konzultace by možná byly lepší než stížnosti. Myslím, že by to bylo lepší způsob, jak zohlednit národní tradice. Eh, doporučuji tedy, abychom poslechli doporučení. Děkuji. Pan Kirkhope má slovo, pokud se nemýlím. Pane předsedo, pane komisaři, já tedy Hovořím jako dřívější ministr ve Spojeném království, který měl na starosti kontrolu eh, hazardní her. Když hovoříme o Evropě o, o otevřeného obchodu proti protekcionismu, která otevírá tvrhé trhy, tak to je všechno, pro co já velice jsem. A někteří kolegové, kteří se zasazují pro otevřenější Evropu, zároveň eh, podporují udržení monopolistické struktury v případě hazardní her. Oni by asi řekli, že eh, monopoly lépe mohou kontrolovat a řešit problémy hazardních her, o čemž tady hovoříme. A to je zajímavé, protože jsou různé údaje, která nepodporují tento argument. Protekcionismus eh, jakožto argument, ten slouží vlastním jenom cílům, když se tady uplatňuje jako argument. To není ve prospěch té transparentní a otevřené Evropy, kterou chci. Eh, Evropa, která říká, dělejte, jak vám říkám, a eh, jinak ne. Tady se pak jedná o vysokou úroveň úrovně regulované eh, ochrany v jednom členském státě a že pak by takovýto operátor nemohl být jinde. A není důvod, proč by tady nemohl být eh, ekvivalent eh, a se dostatečnou ochranou pro občany. Přičemž neustále přicházejí nové verdikty z Evropského soudního dvora. Možná, že už toho mají trošičku dost, ale zatím tedy z komise slyšíme jenom mrtvé ticho. A zdá se mi, že tudíž je už čas něco dělat, protože je třeba skoncovat s právní nejistotou. Myslím si, že je velice důležité, aby eh, parlament vyslal signál, že je no, znovu ochoten eh, se tím zabývat a eh, vyslat signál k radě a komisi, že se s tím nesmíme předtím skrývat. No, pro novou komisi to může znamenat nový impuls. Já mám velkou důvěru v nového pana komisaře Barnier a věřím, že pomůže vypracovat strategii, aby online hazardní hry se staly legitimní součástí Eh, interního trhu, pokud samozřejmě bude zajištěna správná regulace. Pan de Jong má dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, hazardní hry Eh, my vždycky říkáme v Nizozemí, respektive máme takové pořekadlo, že tam jsou jenom ti, kteří prohrávají, protože to nakonec eh, vytváří i závislost. Ale zklamu ty, kteří jsou úplně proti, protože eh, ovšem na druhé straně si musíme uvědomit, že často hazardní hry jsou vázané na nelegální příjmy a organizovaný zločin. V Nizozemí často Ehm, se setkáváme s tímto problémem, zejména právě v souvislosti s online hazardními hrami. A proto bychom měli eh, povzbuzovat členské státy, aby podnikaly opatření, která by stanovila omezení pro hazardní hry. Tato otázka k ústnímu zodpovězení eh, se eh, k věci eh, staví z hlediska trhu. Ale jak můžeme hovořit o odpovědných hazardních hrách? to je něco, co je třeba prostě maximálně omezit. Um, Evropský soudní dvůr potvrzuje, že členské státy mají plnou svobodu tady zasahovat a proto bych chtěl apelovat na komisi, aby rozhodně nesnižoval úroveň ochrany, kterou mohou členské státy poskytovat. Naopak, měl by, měla by je pozbuzovat k maximální ochraně. A eh, mělo by to vést také k dialogu s členskými státy o tom, jak zajistit co nejlepší ochranu. Teď pan Paš Děkuji, pane předsedo. Komisárko. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s tématem hazardních her na internetu bych rád poukázal na dvě oblasti, ve kterých vidím více nevyřešených problémů. Snažíme se o to, aby komunikace mezi občany a lidmi byla co nejotevřenější. To samozřejmě obnáší i otevřený přístup eh, k internetu pro děti a mládež. Evropský parlament ve svém usnesení z 10. března 2009 v bodě 16 konstatuje následující. Zodpovědnost za ochranu před hraním hazardních her na internetu neplnoletých dětí nesou rodiče. Vážené dámy, vážení pánové, já se ptám, co je to za nesmysl? Kdo vytváří legislativní rámec? Kdo vytváří pravidla pro takovéto podnikání? Rodiče? A nebo je to někdo jiný? Jsme to my, kdo nese zodpovědnost za takovéto podnikání. My vytváříme legislativní rámec. My vytváříme zákony. Takže vlády a parlamenty, ti všichni jsou zodpovědní za ochranu dětí před hazardními hry, hrami na internetu. V době, kdy pornografie a hazard se dostávají do domácnosti v kvalitě 3D, nemají rodiče žádnou šanci ochránit své děti před těmito vlivy, nemají také možnost bránit jim, aby se děti zapojovaly do takovýchto aktivit. Myslím si, že základní povinností komise v této oblasti je vytvořit právní rámec nesmí chránit svou nečinností ty, kteří v této oblasti podnikají, ale své voliče. Další problém, na který chci poukázat, je kontrola toku peněz. V jednotlivých členských státech se finanční prostředky, příjmy z hazardních her a z těchto druhů činností dávají na podporu sportu, kultury a vzdělávání. Pokud finanční tok z jednotlivých zemí bude plynout na Bahamy a do daňových rájů, ptám se, poplyne z těchto peněz něco zpět na podporu sportu v jednotlivých členských zemích, protože pokud podnikáme a hrajeme hazardní hry v členských zemí, zisky jsou vytvářeny v jiných zemích, než ze kterých pocházejí hráči. Myslím, že tuto oblast nemáme dostatečně ošetřenou a je opravdu nutné, aby Evropská komise procitla a začala pracovat na rámcových pravidlech pro tuto oblast, pro to, tuto oblast podnikání. Musíme vytvořit takové podmínky, abychom jednak neohrozili zdraví a výchovu dětí a abychom současně nepřicházeli pro finanční, o finanční prostředky, které plynou do hazardních her. Děkuji za pozornost. Thank you. And now Mr. Bekali for two and a half minutes. Pan Bekali, dva, dvě a půl minuty. Ten tady není. V tom případě paní Rojtová má slovo na dvě

Děkuji, pane předsedající. Pane Barnier, já bych vás zde ráda srdečně přivítala a popřála vám mnoho úspěchů ve vaší práci. Měla jsem radost, že dnes můžeme hovořit o tomto tématu právě s vámi. Byl jste i v našem výboru na slyšení v parlamentu. A váš postoj je, že vnitřní trh musí být eh, pro spotřebitele a ne opačně. To jste řekl zcela jasně a nyní máme jasnost, eh, možnost uplatnit to v praxi. Ráda bych řekla, že podporuji iniciativy, o kterých jste hovořil Poněkud vágně jste je trošku formuloval, ale přeci jen jste je formuloval. Myslím, že zelená kniha, to je dobré. Musíme v této oblasti spolupracovat, abychom získali jasný přehled o situaci v Evropě. Ráda bych vám rovněž připomněla politickou realitu. Je pravda, že jsme měli menšinovou pozici k této zprávě, ale většina poslanců se vyslovila pro mou zprávu. A v radě také je velká většina. Proto, abychom toto téma vyjasnili a abychom definovali, jak má být tato oblast hazardních her regulována. A co se týče hazardních her na internetu, samozřejmě je nutné zohlednit i sociální náklady. ale ráda bych slyšela konkrétnější odpověď na následující otázku. Jak vypadá vaše konkrétní představa, váš kontré, konkrétní směr? Pozastavíte eh, žaloby o porušení právních předpisů a budete postupovat konstruktivně s radou? Uh, jak, by, jak to tedy bude? Nebude muset soudní dvůr konat další rozhodnutí, nebo to vyřešíme politickým způsobem? Prosím tedy jasnou odpověď. Děkuji a teď pan Elwood na tři minuty. Já bych chtěl přivítat tuto rozpravu, je velmi aktuální. Víme, že vznikají problémy se závislostí mladých lidí na hazardních hrách postihuje to také další zranitelné skupiny našich občanů a já si myslím, že by Evropa měla ukázat eh, odhodlanost eh, vyřešit tyto problémy. Já jsem znesl dotaz na komisi v listopadu týkající se hazardních her a odpověď mi bylo řečeno, že komise je pro bezpečný, bezpečnější internet a že by měly být zřizovány různé telefonní linky na které by se mohli obracet ti, kteří budou mít problémy. V současnosti nicméně jsou hazardní hry i nadále vzrůstajícím problémem. A vystává otázka dozoru. Je potřeba zajistit, aby ti, kteří eh, hrají tyto hry, byli plnoletí a proto je potřeba zavést eh, různé pojistky, ty, které máme v současnosti, lze lehce překonat co se týče zranitelných eh, eh, občanů, víme, že toto sázení a tyto hazardní hry probíhají kolikrát v izolaci a není možné ho nijak kontrolovat. Víme, že ty obvyklé pojistky uplatňované u konvenčních typů hazardních her tady nefungují a je potřeba z toho zostit zodpovědně, je potřeba identifikovat eh, vždy velmi přesně, kdo platí, kdo má problém a kdo hraje tyto hry. A na základě toho je potřeba přijmout definitivní kroky tak, abychom zamezili nekontrolovatelným eh, hazardním hrám na internetu a chránili zranitelné skupiny. Teď pan, pan Delen na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nizozemí eh, má asi 120 tisíc lidí, kteří mají návyk, což je asi 1% našeho obyvatelstva. Eh, návyk na hazardní hry vede k závažným sociálním problémům, k rozbití rodin eh, a také to vede ke zvýšené zločinnosti. Proto členské státy musí skutečně dělat vše, co je v jejich silách, aby řešili problémy spojené s hazardními hrami. Povšimli jsme si pane předsedo, že některé členské státy mají úplně zákonný eh, hazardní trh a celé to odvětví by nás rádo přesvědčilo, že je to normální část vnitřního trhu a proto by tady neměla být žádná omezení. Myslím si, že to je šílený nápad. Členské státy by neměly povzbuzovat eh, takový trh, eh, který vede k sociálním neštěstím, ale bohužel mnozí nedokáží odolat pokušení. Proto se nizozemská vláda rozhodla regulovat eh, trh s hazardními hrami a umožňuje pouze státní monopol. Já Ehm, bych nerad viděl, eh, aby vznikaly herny jinde v, České, v Evropské unii, ale myslím si, že to je nejlepší způsob pro regulování. Ty členské státy, které umožňují hazardní hry, by měly ale pokud možno od něho odrazovat, kde to jenom jde. Teď pan Trianta Tapilides na dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedající. Otázka, kterou se zabýváme, vlastně musí zapojit i sociální faktor. Evropský soudní dvůr nám stanovuje určité hranice a členské státy se potom v rámci těchto rozhodnutí, v rámci svých národních legislativ mohou rozhodnout, jak budou regulovat hazardní hry na internetu. V tomto případě nepotřebujeme žádnou evropskou legislativu. Ale kromě toho dochází k tomu, že Evropský soudní dvor například v rozsudku Schindler rozhoduje o tom, že hazardní hry skrývají různé etické, náboženské a kulturní aspekty a nesou v sobě rizika podvodů a ilegálních jednání a mohou mít zhoubný dopad na společnost. To je to nejdůležitější, dámy a pánové. A z toho důvodu je ve veřejném zájmu, aby členské státy nadále měly kontrolu nad tímto trhem lépe znají zvláštnosti tohoto trhu. A to také vzešlo ze studie, která byla zadána komisí v této studii šlo o srovnávání práva. A máme zde také zprávu paní Šaldemoza z roku 2009. Této zprávy, pro tuto zprávu jsme hlasovali pozitivně. Docházíme tedy k závěru, že v rámci vnitřního trhu se nemůžeme tomuto citlivému tématu věnovat. Komisi vyzýváme, aby zohlednila rozsudky soudního dvora. Děkuji. Děkuji. Paní Kome, prosím. Já bych chtěla začít větou z rozsudku Evropského soudního dvora. V tom rozsudku se hovoří o tom, že členské státy mohou zakázat provozovatele hazardních her, pokud to odůvodní veřejným zájmem. Víme, že to je velmi ziskový, zisková oblast trhu a je potřeba ji regulovat. A podle soudního dvora si každý stát může zvolit úroveň ochrany. Restrikce mezi státy nejsou možná úplně viditelné. Evropská komise zahájila dozorčí žaloby proti některým státům. Jeden z nich je také Itálie a to proto, že se tady porušuje svoboda poskytování služeb v Evropské unii. ale soud poukázal na to, že v některých případech je potřeba zavést účinný systém ochrany, jako to bylo v tom portugalském případu. A proto si myslím, že nastal čas přijmout harmonizovanou úpravu těchto hazardních her v celé Evropské unii. Nemůžeme zohledňovat pouze ekonomické zájmy, ale potřebujeme dobře upravit ochranu spotřebitelů a zejména mladistvých, kteří jsou eh, velmi často oběťmi různých podvodů one and a half minutes. Pan Correa de Campos na minutu a půl. Vážení kolegové, tady se potýkáme s konfliktem dvou politik Evropské unie. Jednak je to ochrana spotřebitelů a na druhou stranu je to také volný pohyb služeb v celé Evropské unii a v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora mají členské státy autonomii v této oblasti a mohou regulovat aktivity těchto provozovatelů hazardních her, včetně hazardních her na internetu. Je to citlivá oblast, dotýká se společenských hodnot, ale také eh, souvisí s národními tradicemi a s tím, že kolikrát zisk z těchto hazardních her jde na různé dobročinné eh, účely nebo na podporu sportu. Soud v Lucemburku, myslím, v minulosti eh, velmi jasně vytyčil své stanovisko a toho by se měla komise držet. A proto by i komise měla se postarat o to, aby vznikl legislativní rámec, který zohlední to, že existují určité přeshraniční problémy v této oblasti. Tak jako je eh, organizovaný zločin, který využívá eh, internetové hazardní hry a proto je potřeba v této oblasti zavést skutečnou ochranu spotřebitelů. Pane Barnier, my od vás čekáme hodně.

ani, daňové, ani příslušné daňové souvislosti. děkuji za pozornost. Děkuji. Teď eh, paní Esaja, dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Pan komisař Barnier řekl správně, že Evropský parlament naznačil jasný směr a postavil se proti směrnici. Hazardní hry na internetu, hazardní hry nejsou žádnou službou, ale jedná se o chorobné hraní patologické jevy a nese dodatečné náklady. Rozhodnutí parlamentu je velmi důležité, zvláště v souvislosti s novými kompetencemi zešlými z Lisabonské smlouvy. sport nesmí vést k tomu, že budou odváděny peníze jinam hazardními hrami. Komise musí navrhnout řešení, které zohlední konsekventní linii, kterou načrtl parlament. Je důležité se soustředit na kriminální činnosti. Evropský soudní dvor v Portugalsku eh, naznačil směr rozhodování, ale nejde jen o to, aby Evropský soudní dvor konal rozhodnutí. Není rozhodující stíhání a procesy. Potřebujeme politické, politickou strategii. Každý členský stát v současné době nese své náklady sám. Politika v této oblasti musí být ale konsekventní a musí být jednotná. Nárůst hazardních her na internetu to není žádná přírodní katastrofa, která by se objevila náhle. Tady můžeme něco udělat. Existuje řada pro- produktů, které se nesmí prodávat přeshraničně a i společnosti činné na internetu se musí držet práva eh, členských států. Pane komisaři, ráda bych vás vyzvala k tomu, abyste eh, vyhotovili zelenou knihu k hazardním hrám na internetu. To by nám poskytlo nástroje jak se věnovat hazardním hrám i vně Evropské unie. Děkuji. Pan Štěle na minutu a půl. Paní Štěle. Děkuji, pane předsedo, a chci předřečníkům poděkovat a také mému kolegovi panu Křadonosovi za výbornou práci. Jak už tady řekli předředníci, hazardní hry to není vlastně normální služba a negativní důsledky hazardních her je třeba velice zdůrazňovat, jak už udělali mnozí kolegové. Existují eh, dvě eh, škály, jak lze hm, toto měřit. Diagnostická závažnost a eh, závažnost index index závaznosti hazardních her eh, tady řekl na nizozemská kolegie, že asi 1% eh, obyvatelstva je zasaženo. U nás je to asi 236 tisíc eh, nebo 284 tisíc, které mají s tímto problém. A jaký je asi rozsah problému po celé Evropské unii? Zamyslete se nad tím. Jestliže tato zpráva vyjde, pak bych si přála, aby komise tam dala patřičné statistiky, co se týče hazardní her eh, po internetu na to a jak se tím zabývají evropští občané. Přitom by určitě velice přispomnělo, při, při, k debatě, kdybychom tyto informace měli k dispozici. Také bych se chtěla zmínit o rozsudcích Evropského soudního dvora. Když se podíváme na ta slova, aby se eh, zabránilo například eh, zneužívání eh, pro podvody, tady se zdůrazňuje také problém kartelu A podniky, které provádějí internetové hazardní hry, by se neměli registrovat v jiných zemích tak, aby skrývali své podvodné činnosti. Proto chci popřát panu komisaři všechno nejlepší v jeho nové úloze a zejména při řešení tohoto problému. Teď paní McGuinness tento problém. Děkuji, pane předsedo. A já bych chtěla se připojit k poděkováním a blahopřáním panu komisaři Barnierovi. Není to ta nejlehčí věc, abyste začínal takto svoji kariéru komisaře, ale určitě váš předchůdce, pan McCreevy, by ne ne, by mu vůbec nevadilo, že mu vadí, nevadí, když se takto jaksi zvíří vody, když se něco opravdu děje. A tady existují dva různé přístupy. I když si myslím, že eh, parlamentní je docela jasný od usnesení, které jsme přijeli loni v března a mohli bychom si ocitovat tři řádky z tohoto usnesení, které jasně říká, že členské státy mají zájem a právo regulovat a kontrolovat Um, trh s hazardními hrami. Také se tam velice jasně prohlašuje, že operátoři by měli dodržovat člen, eh, legislativu členských států, kde nabízejí své služby. A co se tý, že čistě přístup eh, vnitřního trhu není vhodný pro toto tak citlivou oblast. Problém pro nás, jakožto zákonodárce a pro členské státy, spovídá v tom, spočívá v tom, že trh nás předbíhá, co se týče vývoje. Ten už je před stávající legislativou a bude tomu tak i nadále, ať se nám to líbí nebo ne, lidem se líbí eh, hrát hazardní hry. Já radši kupuji boty, ale jiní zase mají jiné eh, koníčky. Já naprosto souhlasím s těmi, kteří se jasně vyjádřili o problémy hazardní her, ať už je to po internetu nebo jinak. Jsou to obrovské sociální problémy, které tady vznikají. Eh, závislost na hazardní hra. A vzpomeňte si ale také, že členské státy propagují loterie. A to je v podstatě legalizovaná forma něčeho, na co také může vzniknout závislost, takže tady neexistuje jasno. Ale zase problém pro Evropskou unii a Evropský parlament zvlášť spočívá v tom, že tady neexistuje jednotný přístup v evropských státech, nicméně naši občané mají přístup ke službám mimo svoji vlastní zemi a také si to přejí. Zelenou knihu bychom velice vítali, je to pro vás velká výzva, abyste dali dohromady všechny informace, které existují a to je také pro problém, že tady existuje velká informační mezera a je tedy na komisi, aby to doplnila. Děkuji, děkuji mnohokrát. Dále pan Repl, minuta a půl, prosím. Arvoisa komisáři. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, Musím říci, že politika je hra někdy, je to i hazardní hra, nebo ne? Ale hry o peníze, hazardní hry, to by opravdu neměla být žádná služba. A pojí se s tím totiž řada sociálních potíží a pojí se s tím i kriminální činnost. Závislost na hraní veze, vede k velkým zdravotním a ekonomickým problémům a rovněž k dlouhodobým psychickým potížím. Paní Styler jmenovala konkrétní čísla, hovořila o roku 2008 a tam jsme ve Finsku napočítali 40 tisíc závislých na hraní. A to znamená, že v Evropě máme více než 35 milionů osob závislých na gamblingu. To je obrovské číslo. Členské státy by v budoucnu měly mít možnost sami rozhodovat o legislativě v této oblasti, aby zmírnili psychická a zdravotní rizika. Potřebujeme opravdu silná opatření a potřebujeme dozor na celým sektorem. Kromě toho bychom měli neměli zapomínat na spotřebitele, kteří potřebují naši pomoc. Závislosti, chorobné hraní, to vše jsou velká rizika. A musíme bojovat proti kriminálním živlům. Děkuji. A nyní má slovo pan Salvatore Jakolino na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Dobrý den, pane komisaři. Myslím, že všichni jsme teď svědky velkého boomu v oblasti hazardních her v posledních letech. Všimla si toho také média. Víme, že eh, je to velmi populární a má to velký dopad na naše spotřebitele. A tato nová technologie, tedy internet, umožňuje přístup eh, prakticky všem, včetně mladistvých. Mladí lidé se pohybují běžně na internetu a proto jsou velmi eh, zranitelní i hazardními hry a může to mít někdy katastrofické důsledky. Celá řada rodin může skončit eh, v spirále dluhů a nesmíme započítat také, zapomínat na, také na to, že eh, takové hry upírají těmto mladým lidem jakýkoliv společenský kontakt. V podstatě neví, s kým hrají a vede to k závislosti a k nesociálnímu nebo k asociálnímu chování. Ty problémy jsou velmi často skryté. Vidíme jenom eh, špičku ledovce. My například v Itálii máme poradní místa, která by měla pomoci těm, kteří nedokážou kontrolovat svou hráčskou vášeň. Musíme nabízet eh, léčbu eh, závislým na hráčství, musíme se ale také postarat o prevenci. A dále v právní oblasti je potřeba přijmout jednotná pravidla. Ten společný přístup tady chybí. A musíme tady postupovat stejně jako u alkoholismu nebo u závislosti na drogách. A já si myslím, že je velká škoda, že ještě nebyla zodpovězená ústní otázka, kterou jsme položili na plenárním zasedání. A zajímalo by mě, vzhledem k tomu, že máme co dočinění se závislými osobami, tak jestli nemůžeme s nimi nakládat stejně jako u těch, kteří jsou závislí na drogách nebo na alkoholu. Paní Rapty na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Důvod pro to, proč se v Evropě cítíme bezpečně, Důvod pro to, proč se Evropa dožila takových dlouhých let, je, že Evropa respektuje národní zvláštnosti. A nyní stojíme před velkým dilematem, které se objevuje vždy a znova, jestli poslední slovo bude mít Evropa nebo jednotlivé členské státy. A já si myslím, že je to důležitá otázka a že se o to tady celou dobu snažíme u těch hazardních her na internetu. A sice internet je obrovský prostor, je fascinující, jak je velký, ale velmi těžko se se kontroluje. A princip eh, volné soutěže, to je samozřejmě jeden z pilířů fungování Evropy a samozřejmě musíme respektovat veřejný zájem, ale potřebujeme zde dosáhnout určité rovnováhy a myslím, že to nám ukazuje, jak bychom se měli eh, držet rozsudků eh, Evropského soudního dvora. Na jedné straně rozumíme veřejnému zájmu a obhajujeme ho. Na druhé straně na druhé straně ale máme nepřiměřená opatření, která zatěžují občana. A já vím, že v parlamentu už probíhaly určité diskuze v této oblasti. A my chceme od komise zjistit, co udělá, aby zajistila, aby národní eh, možnosti jednat zůstaly zachovány, ale aby byla stanovena dobrá základna, dobrý právní zákon, aby byly chráněny morální aspekty, abychom bojovali proti podvodům v této oblasti. Na závěr bych ráda poblahopřála všem, kteří se diskuze účastní. Věřím opravdu tomu, čo, co jste eh, řekl, pane komisaři. Hovořil jste o tom, že eh, zastáváme různé pozice, ale že sledujeme stejného ducha, stejnou myšlenku. Slovo má pan Otmar Karas na dvě minuty. Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, já bych chtěl nejprve přivítat pana komisaře. Je velmi dobré, že jste tady s námi a že sedíte právě na tom místě, na kterém sedíte. V této oblasti jde de facto také o provádění eh, sociálně tržního hospodářství a našeho modelu takového hospodářství. Na jedné straně jde o tržní principy, o vnitřní trh, a jeho principy, ale na druhé straně jde také o to, že máme zodpovědnost za oblast sociální. A právě v oblasti hazardních her musíme stanovit trhu určité hranice. Musíme si za to přijmout zodpovědnost. Podobně jako na finančních trzích, ani na trhu s hazardními hry nechceme, aby si každý mohl dělat, co chce a e, aby tím trpěla společnost. Jde o otázku výchovy, o otázku praní špinavých peněz, jde tady o trestnou činnost, jde tady také o svobodu. A všechny ty věci musíme sladit do nějakého celku. Potřebujeme také jasné definice. Hovodí, hovoříme o hazardních hrách, ale myslím, že žádná společná definice těchto různých typů hazardních her neexistuje. Myslím, že by bylo dobře, aby komise přišla s definicemi, aby byly popsány různé typy, abychom se všichni pohybovali na stejném terénu. Myslím, že trh a sociální aspekty nemohou jít proti sobě, ale musíme vytvořit určitý rámec, který je bude slaďovat. Můžeme o tom eh, diskutovat, víme, že členské státy potom eh, by měli závazně provádět takovýto rámec a společně bychom měli monitorovat, jestli eh, je zaručena právní jistota na vnitřním trhu. A děkuji vám za vaše snahy. Děkuji vám, pane Karasi, a nyní má slovo pan Panzeri na minutu a půl. Děkuji, pane předseda, Víme, jaké rozdíly existují mezi našimi národními zákony. Víme také, že existuje různý výklad judikatury Evropského dvora, což vede potom k případům eh, kdy komise zavádí řízení proti porušování proti členským státům. To je situace, kterou nemůžeme akceptovat vzhledem k výzvám a vzhledem k tomu, že interaktivní internetové hazardní hry jsou přeshraniční služba. Rychle se šíří nové technologie. To vede k nárůstu internetových hazardních her a mnohé této služby jsou přeshraničí. Proto Evropská instituce se musí společně postavit této výzvě a chránit naše spotřebitele, zejména mladé lidi. Musíme zabraňovat podvodům, nezákonnému hraní a poskytování nezákonných hazardních her. To musí členské státy dělat dohromady a doufám, že komise na to zareaguje. Musíme vytvořit legislativní rámec pro Evropu. To je klíčové protože my nikterak tady nespochybněme vaše odhodlání. My vítáme zelenou eh, knihu a konzultace. Umožňuje nám to si uvědomit, jaké existují současné legislativní ehm, nařízení a nejde o to, aby se pořád vytvářely zelené nebo bílé knihy, aniž by z toho vyplynula legislativa. Tady potřebujeme skutečné rozhodnutí. Adam Korola. Nyní je na řadě paní Korola na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Když se podíváme na názory Evropského soudního dvora, komise, rady a parlamentu v oblasti internetových hazardních her, tak je z toho možné vyvodit následující závěry. Prakticky všechny členské státy a parlamenty Eh, odmítají princip země původu a vzájemného uznávání v této oblasti, protože to je výjimečná oblast a soud tento princip uznává, jak to bylo výslovně řečeno v jeho rozsudku z loňského září. Pro komisi tento rozsudek znamená, že tím přichází o e, svůj hlavní argument, který používala v těchto dozorčích e, žalobách. Členské státy si tedy mohou stanovit své vlastní cíle v oblasti hazardních her a mohou definovat úroveň ochrany, kterou považují za e, přiměřenou u svých občanů. Rada a Evropský parlament již řadu let spolupracují na této úpravě 2006 a 2007 eh, by se dohodly na vyloučení hazardních her z působnosti směrnice o službách. Eh, zpráva paní Šaldemoza v loňském roce pogratulovala radě za toto úsilí a stejná linie eh, byla přijata i španělským a švédským předsednictvím. Já jsem měla na starost tuto otázku za EPP Chtěla eh, bych se vás zeptat, pane komisaři, jestli sdílíte názor, že by komise měla pomoci členským státům v boji proti všem nelegálním praktikám, tedy neschváleným nabídkám hazardních her, spíše než utrácet čas a energii řešením otázek, které již byly zodpovězeny. A eh, zajímalo mě, jak se k tomu postavíte. Merci, madame. Děkuji vám. A nyní má slovo pan Sonik. Je nepochybné, že e, trh z hazardních her se velice dynamicky rozvíjí v Evropě, protože 40 celkového globálního trhu je právě v Evropě a zvyšuje zisky. Za poslední čtyři roky příjmy téměř se zdvojnásobily z 6,5 miliard na 11 miliard euro. Tyto statistiky nám umožňují tvrdit, že je to jev, který se bude dále rozšiřovat a bude to v přeshraničním rozměru. Rozvoj eh, internetových služeb a tohoto trhu eh, a také reakce spotřebitelů eh, vyžaduje také reakci ze strany Evropské unie. A tady Evropská unie vůbec vlastně nejde vstříc potřebám, ale naopak nereaguje na potřeby měnícího se společného trhu. Dynamicky se rozvíjící trh hazardních her, který se opírá o transhraniční kontakty, potřebuje eh, společné regulování, aby bylo možné omezit podvody, praní špinavých peněz a eh, závislost. Musíme mít tedy transparentní principy pro eh, vnitřní trh a hlavně musíme chránit evropské spotřebitele před hrozbami, musíme informovat spotřebitele o eventuálních negativních důsledcích online hazardních her. Mladí lidé, jak už jsme řekli, i v usnesení z, z, z březince nemohou rozlišovat eh, mezi pojmy, jako je štěstí, šance eh, a musíme se snažit zabraňovat návyku mladých lidí komise ale tady zaostává za velice rychlým rozvojem internetu a různých činností online. Možná je to i proto, že eh, komisi tvoří hlavně lidé, kteří dozrávali v té době, kdy elektronický svět podnikání online byl jenom předmětem futurologie. Eh, proto komise musí analyzovat eh, úplně celou tuto problematiku tak, aby se zajistili vyřešení problému hazardní hazardních her a sociálních problémů, které s tím zví. Potřebujeme Evropskou chartu, potřebujeme stanovit nejvyšší standardy, aby bylo možné ehm, jak si rozlišovat ehm, mezi jak sportovní konkurencí a mezi špinavým hazardem. Děkuji. Děkuji vám a teď paní Antonesku na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Úprava tohoto trhu s hazardními hry, ať už na internetu nebo konvenčních typů, je velmi delikátní záležitostí. Eh, tyto hazardní hry nabyly velmi na významu. V poslední době některé státy přistoupily k zákazu, ale jiné státy si myslí, že takové zákazy by vedly k šíření nelegálních aktivit. Myslím ale, že všechny členské státy by měly mít společný zájem eh, regulovat hazardní hry, chránit mladistvé, zabránit závislostem a zlepšit transparentnost a dozor nad reklamou a eh, zabránit nadměrnému eh, hraní těchto her. Bez jednotné úpravy členské státy si mohou upravovat svou politiku sami a zohlednit dopad, jaký to má na společnost. To ale nevyřeší přeshraniční aspekty těchto hazardních her. Víme, že je to velmi významná hospodářská činnost, která eh, nedodržuje pravidla platná na vnitřním trhu. Eh, dochází tady k vytváření miliardových zisků a rozsudek Evropského soudního dvora také neumožňuje zavést jednotnou právní úpravu a komise tedy musí zohlednit někdy eh, ne, nesjednoditelné, protože musí posouvat vůči členským státům, které nedodržují vnitřní pravidla, ale také se musí snažit o větší ochranu Nemůžeme popírat, že tyto hry již existují, jsou používány a musíme proto usilovat o jednotnou harmonizaci, která by mohla eh, nám umožnit postupovat proti některým hospodářským subjektům, které situaci zneužívají, zejména vůči citlivým skupinám obyvatel. A je potřeba, aby ta kontrola byla účinná. Teď je na řadě pan Deutsch na dvě minuty děkuji paní předsedající. rád bych zde přivítal pana barniera a rovněž mu přeji všechno nejlepší pro jeho práci komisaře. To, co chci říct, je ve třech bodech. Tak za prvé, žijeme ve světě masmédií a internetu. A v tomto světě jsou hazardní hry a obzvláště hazardní hry na internetu velkou výzvou. Znamenají sociální a společenskou výzvu, ale rovněž eh, zdravotní a jiné dopady nejsou plně známy. Naše usnesení z roku 2009 jasně vypovídá o tom, že hazardní hry na internetu mohou mít negativní důsledky, myslím zde na závislost, na chorobné hraní anebo praní špinavých peněz. Nesmíme rovněž zapomínat na to, že tato rizika eh, ohrožují i legální hazardní hry. Jsme totiž svědky sáskarských skandálů v Evropě. Za druhé, myslím si, že otázka hazardních her na internetu by neměla spadat do otázek vnitřního trhu. Ne, týká se ochrany spotřebitele. Regulace se tedy musí soustředit na spotřebitele. A za třetí mám dva návrhy. Za prvé potřebujeme společnou evropskou legislativu, která v sobě bude zahrnovat aspekty spotřebitele a bude je stavět do střevu, so středu zájmu a bude se soustředit na prevenci. Musíme zabránit rozvoji závislostí, chorobného hraní a ohrožení fair play. Rovněž musíme zabránit propojení mezi kriminálními činnostmi a sázkařskými a herními činnostmi. Kromě toho je nezbytně nutné, abychom vytvořili světovou regulaci. To je tady pro nás velká výzva. Děkuji. Teď má slovo Jim Higgins na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně jako jiné činnosti i hazardní hry těží eh, z technologií. To má kladné i záporné zprávy. Kladné, že je snažší se dostat na místo, kde se to odehrává. Jsou to velké příjmy pro členské eh, státy a e, vlastně máme teď e, mnohé další oblasti, e, jak jsme to viděli v Irsku, jsou tady velké postupy, kam až pronikají hazardní hry, nejsou to jenom například sport nebo koně. A samozřejmě, co je špatné, je, že to často vede také k praní špinavých peněz nebo k podvodům. Například asi 600 tisíc lidí ve Spojeném království mají návrh návyk a je to společný problém celé Evropské unie. Myslím si, že se podívá, musíme podívat na rozsudky soudního dvora, že členský stát má právo si udělat vlastní regulaci, ale my potřebujeme společnou politiku, protože hazardní hry přecházejí přes hranice, jsou po celé Evropské unie a proto si myslím, že eh, musíme se podívat na naše doporučení z 10. března 2009. Například eh, členské státy tady chtějí hodně úzce spolupracovat, aby řešili sociálně jiné problémy vyplývající z přeshraničního eh, hraní her. Musíme také chránit občany před eh, podvody a potřebujeme společné regulování týkající se reklamy a dalších eh, druhů reklamy internetových hazardních her. Potřebujeme mít maximální důvěryhodnost v tomto směru a měli bychom také stanovit omezení na věk. Jak tady už bylo správně řečeno, my tady hodně mluvíme a hodně eh, hovoříme o usneseních a doporučení. Jsou výborné. Ovšem v posledu je potřebujeme převést v akce. Jinak to jsou eh, pouhé eh, snahy, jenom pouhé sny. Proto doufám, že to bude také komise patřičně uplatňovat. Děkuji panu Higginsovi. Teď má slovo paní Morkunajte na dvě minuty. Nikdo nemůže popírat skutečnost, že hazardní hry na internetu vedou celé řadě problémů, které postihují celou společnost. Je to velmi komplikovaný problém. A žijeme v globalizovaném světě a šíří se tato nová forma závislosti. Od roku 96 eh, hazardní hry poskytované na internetu eh, vzrůstají na významu a je pravděpodobné, že jejich rozsah bude nadále růst. Víme, že jsou to různé subjekty na trhu, které neustále narůstají Říká se také velmi často, že je potřeba zajistit volný pohyb služeb ve všech členských státech a že členské státy by měly dohlédnout potom sami na ochranu spotřebitelů. Litva je jedna ze zemí, kde jsou tyto hazardní hry zakázány. Nicméně litevští občané mají přístup k těmto eh, na internetu poskytovaným hazardním hrám a eh, a nikdo je nechrání. A proto si myslím, že je důležité, abychom vytvořili regulační systém společný všem, který by se měl zaměřit hlavně na to, jak budeme chránit mladistvé a jak budeme kontrolovat pohyb peněz. Co se týče mladiství, tak tady nejde jenom o to, abychom je eh, chránili před tím, aby prohrávali peníze, ale jde také o to, abychom je chránili před hrami, které vytvářejí skutečnou eh, závislost na hrách, které jsou velmi násilné a tak dále. Internet nezná hranice a vzhledem k tomu, že v našich zemích máme různá pravidla, tak se potýkáme eh, se stejným problémem, jako jsou klimatické změny. Musíme přispět ke společnému řešení. To bylo velmi zajímavé srovnání, trošku riskantní, trošku hazardní, ale chápu velice dobře, co jste chtěl říci. A nyní má slovo pan Boris na dvě minuty.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 dá se říct, že je to eh, biznis, který není nějak ověřený nebo eh, jinak kontrolován a to zdá se, že tedy eh, regulace komise jakoby snad ani nebyly, nebyla povinná pro členské země. Členské země prostě nejsou schopny nějakým způsobem odradit nebo zabrzdit svoje občany, aby se toho neúčastnili. A e, toto je vlastně součástí neustále se rozrůstajícího trhu služeb po internetu. A mě by zajímalo, jakým způsobem Evropská komise hodlá toto řešit, možná formou nějakých společných, e, společné legislativy. Děkuji mnohokrát, pane Borise. A nyní má slovo pan Manders na dvě minuty. Eh, Děkuji mnohokrát. Já eh, bych chtěla opravdu, opravdu chtěla poděkovat eh, panu komisaři Barnierovi za to, že se zde, eh, že zde je a poblahopřát mu za jeho zvolení do komise, že se zabývá také směrnici Bolkenstein, kde hazardní hry byly v podstatě vyloučeny, čehož velmi lituji. To znamená, že jsme v podstatě neměli odvahu si říci, že jde o skutečný problém pro spotřebitele. A já si myslím, že mm, instituce, orgány si stále myslí, že to je legislativní část, která je zvlášť. Což je opravdu škoda. U nás také chybí odvaha na to, abychom se podívali situaci do očí. Trošku strkáme hlavu do písku, jako pštros ale tím se dostáváme do čím dál větších potíží, protože firmy, které nabízí hazardní hry, nabízí čím dál tím eh, sofistikovanější možnosti. A teď už jsme vlastně ve světě virtuálních hranic. Já si myslím, že bychom si měli uvědomit, že tady je potřeba mít opravdu jasnou legislativu. A možná by bylo potřeba si uvědomit, že spotřebitele je potřeba chránit, že je potřeba bojovat proti organizovanému zločinu, proti stávajícím monopolům. A podle soudního dvora sice lze mít monopoly, ale tato situace se nám možná vymkne z rukou. Je potřeba projevit odvahu. Právě v zájmu našich spoluobčanů a abychom zabránili činnosti organizovaných skupin. Proto musíme vytvořit legislativu, která zamezí zneužívání hazardních her. Já doufám, pane Barni, že toho dosáhneme a já vám přeju hodně, hodně úspěchů, hodně, hodně odvahy. Já si myslím, že toto už je takový první ukazatel pro přeskum Eh, směrnice o službách. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane Mandersi. A pan Obermeier není na dvě minuty třicet. Děkuji, paní předsedkyně. Evropský soudní dvůr a ve věci C4207 proskomává, jestli Portugalsko eh, špatně postupuje v rozporu s právem Týká se to eh, Vivin Liga Portugese a tento podnik eh, dostal tuto věc až před Evropský soudní dvůr. Argument byl, že Portugalsko eh, tak postupuje proti svobodě poskytování služeb napříč hranicemi. A každý evropský občan má právo a přijímat služby navzdory hranicím. Zároveň je zde ale důležitý zákaz diskriminace. To znamená, že žádný zahraniční podnik nemůže mít horší postavení než vnitrostátní podnik. A to znamená, že opatření států nesmí být diskriminující a zhoršovat postavení zahraničních podniků. Evropský soudní dvůr poukazuje ale na to, že svoboda poskytování služeb může být omezena ve chvíli, kdy je to v, ve veřejném zájmu. Například ve chvíli, kdy se tak předchází závislosti na hazardu. Hazard je v současné době velkým problémem. V Německu máme 200 tisíc lidí, kteří jsou oficiálně závislí na hráčství. Jsou to především mladí lidé. Věk závislých lidí začíná už ve 13 letech. Je to tedy, tedy velký problém. A je nutné, aby poskytovatelé, soukromí poskytovatelé plnili podmínky a chránili spotřebitele, aby nebezpečné hry neměly přístup na trh. Zároveň je eh, problém, že státní monopoly se nemohou eh, postavit, nemohou být podrobeny konkurenci. A Existuje zde velice problematická polarizovaná situace a je nutné tuto věc eh, eh, zohlednit. A mě, mě by zajímalo, jakým způsobem komise k této věci chce přistupovat. Dobrá, teď přecházíme k postupu Catch the Eye a máme tu několik žádostí. Pardon, pan Kolino na minutu nejprve. Grazie, presidente. desidero augurare un buon lavoro paní předsedkyně. Já bych chtěla poblahopřát panu komisaři Barnierovi všechno nejlepší k jeho práci. Vážení kolegové, hazardní hry mají psychický dopad na uživatele a mají také vliv na kulturní aspekty a na aspekty chování ve společnosti. Nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora umožňuje členským státům, aby stanovili svoje vlastní pravidla, která mají upravovat hazardní hry. Rozhodnutí v případě Portugalska potvrzuje, že v Evropské unii můžeme mít 27 různých legislativ v jednotlivých členských státech podle toho, co členské státy chtějí. To jde ale proti jednotnému trhu a jde to také proti harmonizaci na evropské úrovni. Pokud nebudeme mít eh, žádnou regulaci, bude to mít negativní dopad na potřeby a chování jednotlivců, jednotlivých občanů. Především mladých lidí a nejzranitelnějších osob. A pane komisaři, my bychom vás do to chtěli požádat, abyste přišel s právním rámcem, který by vyjasnil kompetence a společné principy a také způsoby chování provozovatelů. Tím způsobem budeme schopni chránit všechny evropské občany před hazardními hrami. No, děkuji. Pan Zver nyní. Hvala za besedo, spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Paní předsedkyně, Vážený pane komisaři, přeji vám všechno nejlepší eh, ve vašem novém úřadě. Hazardní hry to je nová a moderní forma eh, závislosti, jakýsi, jakási cesta úniku. Ale internetové hazardní hry, to je prostě fakt, eh, to je realita a my musíme najít nějaký způsob, jak chránit na jedné straně podnikání, to znamená svobodu poskytování služeb, ale na druhé straně je třeba chránit také spotřebitele. Jestliže ponecháme příliš mnoho kompetencí v rukou členských zemí, nepodaří se nám zvládnout problémy, které právě vznikají z hazardních her po internetu a to se týká také praní špinavých peněz. Také se nám nepodaří eliminovat monopoly tak jak to dnes, kdy máme operátory, eh, kteří mají monopol ve svých členských zemích. Já jsem proti protekcionismu a byl bych rád, kdyby se toto vyřešilo v zelené knize komise a to ku prospěchu všech občanů, spotřebitelů, zemí i evropských principů. Děkuji a nyní paní Figueredo, prosím na minutu. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Toto je opravdu velmi závažná otázka, kdy je potřeba hájit zájmy národů a také eh, bojovat eh, proti podvodům, které jsou velmi četné u hazardních her, včetně těch internetových. Členské státy si musí uchovat eh, svoji autonomii a musí eh, mít možnost rozhodovat a kontrolovat hry. Jde o to zajistit eh, vhodnější ochranu, úroveň ochrany spotřebitelů v zájmu právě našich populací. Investice do sociálních, eh, zálež- do sociálních věcí, jako v Portugalsku, jsou vysoké. A my nemůžeme v tomto případě uplatňovat eh, volný eh, pohyb služeb, eh, podporu těchto poskytovaných služeb. Z toho my musíme chránit naše obyvatele a já doufám, pane komisaři, že naše stanovisko budete brát v úvahu v dalších akcích, které povedete a už uznáte národním státům možnost zákonně rozhodovat. Děkuji. Nyní pan Kelly gur an seansa cúpla rá Děkuji. Já bych chtěl říct několik slov o tomto mezinárodním problému. Hazardní hry poskytované online jsou projevem závislosti a, stejně, a projevují se stejně jako každá jiná závislost. Hazardní hry online to je také závislost nové generace. Je velice populární především mezi mladými lidmi a kteří nejsou kontrolováni svými eh, rodiči. Já z tohoto důvodu velice vítám publikaci Zelené knihy. Zelená kniha musí řešit následující věci. Musí se soustředit na to, jak rozšířené hazardní hry jsou. Například v mém městě, kde je 10 tisíc lidí, eh, eh, před několika lety tam byly dva sáskařské obchody, nyní jich 18 je třeba, abychom vzdělávali mladé lidi a také rodiče. Je také třeba, abychom měli legislativu, jasnou legislativu v našich zemích. Přeji vám vše nejlepší, pane komisaři. Tak děkuji a myslím, že poslední je pan Mozer, který se přihlásil. Diskussion online. Pokud se týče této debaty o online gamblingu, o tom, jestli to má být zakázáno nebo licencováno a tak dále, je třeba nezapomínat na to, že dramaticky přibývá závislých. Krupiéři v kasínech jsou eh, psychologicky školeni tak, aby podporovali tuto závislost. Obrovská nabídka Eh, online her způsobuje to, že tato závislost se přesouvá na internet a eh, velice rychle se takto může člověk zadlužit. Velký problém je také ochrana mládeže. Jedna studie ukazuje, že každý desátý žák v Hamburgu od 14 do 18 let ilegálně hraje o peníze v internetu, pokr a podobně, nebo sásky. A samozřejmě z toho vyplývají potom eh, tragické osudy, které nás všechny stojí. Děkuji, pane Molcare, a nyní, eh, pane komisaři, eh, tak dovolte, abych vám poblahopřála, jak jsem to neučinila na začátku, a nyní máte slovo. Prezident. Děkuji mnohokrát, pane, paní předsedající. A děkuji také každému z vás za vaše slova blahopřání a povzbuzení. Já se pouštím eh, do nové mise, kterou mi svěřil pan předseda Barroso s velkou angažovaností. Jsou mezi námi i utopické myšlenky, ale utopie, zemějme tomu, velmi tvůrčí. Eh, paní Gebhardt, paní Schwarz nebo de Jong, ti tady hovořili o tom, zda Evropská komise v tuto chvíli bude iniciativní, bude ochotná se pustit proti takovýmto přestupkům. A samozřejmě, já jsem na svém místě teprve 48 hodin, dejte mě a mým spolupracovníkům dost času na to, abychom se do věci mohli pustit. Ale chci tady mluvit spíše o novém přístupu. Toto je pro mě velmi zásadní věc. Paní Gebhardt a další z vás mluvili o tom, že nejde totiž o stejnou službu, jako jsou ty ostatní. A z tohoto důvodu opravdu máte právo očekávat od komise nový přístup a i určitou konzultaci, se kterou k vám přijdu. Pochopitelně, že členské státy si mohou zvolit svůj přístup k věci, ale musí to být v souladu se smlouvou. Všichni si myslí, že hry musí být regulovány, protože to jsou tu určitá rizika pro společnost a já jsem si zprávu přečetl s velkým zájmem, protože tam je to všechno velmi explicitně vysvětleno. Musím také říci, že samozřejmě v každé zemi jsou jiné tradice, jiné zvyklosti, jsou tu poměrně velké rozdíly. Ale jakmile bylo rozhodnuto, že se tedy hazardní hry e, budou staženy ze směrnice o službách, tak je pravda, že členské státy Evropská komise nekonzultovala v tom okamžiku. A to se tedy změní a já se svými spolupracovníky budu velmi bedlivě sledovat e, příslušné pracovní skupiny na radě a jejich prácu, práci a vím také, že když členské státy chtějí omezení pole působnosti, eh, stažení tohoto pole působnosti zpráv spotřebitelů. My možná nenabízíme nějakou alternativu eh, eh, vlastně proti, proti přestupkům na trestné činnosti. Já chci nabídnout nové politiky, dokonce už jsem vyslovil to spojení zelená a kniha, ale musím to ještě ověřit. Podle pracovní náplně komise budu o tom hovořit s kolegy, ale nabídneme určitě politický dokument, abychom trošku strukturovali tu budoucí debatu k této otázce. A tato otázka je v podstatě o nové dobrovolné koordinaci Evropy. Pochopitelně tam je ta hospodářská dimenze, ale nejenom ta pro nás. Toto obnáší další velmi závažná témata, které, která v sobě obsahují výzvy všeobecného zájmu. Pan Reutzmann, Kirkop, Pasmána, všechny další, nebudu tady všechny citovat, ale poznamenal jsem si jednotlivé názory jako koordinátorů vašich, vašich frakcí. Skutečně se hovořili všichni o přeshraniční kriminalitě a můžeme proti tomu bojovat bez společného evropského přístupu? Já si myslím, že ne. A pokud eh, navíc nezaujmeme společný postoj proti hazardním hrám online, tak eh, také neuspějeme, protože u těch her online budeme muset minimálně uh, jak si více spolupracovat mezi těmi národními kontrolními orgány, které se zabývají tedy kontrolou tedy těchto činností. A to jsou témata, nad kterými bude komise určitě pracovat a také spolupracovat s členskými státy. Budu vám naslouchat nejenom já, jako jsem to učinil dnes dopoledne, budu v tom samozřejmě i pokračovat, budu naslouchat tomu, co se řekne v EP, i když samozřejmě jsou tady různé názory, ne vždy spolu všichni souhlasíte, ale vím, jaká je taková ta, ta většinová orientace, takže skutečně budu naslouchat parlamentu, všem zainteresovaným stranám, asociacím a tak dále, abych dosáhl lepší evropské koordinace. Tak toto každopádně nabídnu na kolegiu komisařů v následujících dnech. Brzy budu končit, paní komisařko. Ale chci ještě říci, že mezi společenskými tématy je právě otázka závislosti velmi závažná. To bylo zdůrazněno ve vaší zprávě. Otázka také nezletilých. Tady je potřeba stanovit eh, jasná, jasné limity, aby nezletilí nemohli hrát. A musím říct, že všechny členské státy na tom pracují, ale ne zrovna soustředěně, každý sám za sebe, takže to je potřeba velmi koordinovat na celoevropské úrovni. A abychom správně konali, musíme nejprve také dobře pochopit. Proto budu reagovat na některá čísla, která tady byla citována a na to, co jste říkali. Samozřejmě máme tu statistiky, které jsou věrné, spolehlivé. Paní Skiller, paní Guinness žádali takovéto ehm, takovouto dokumentaci, takže mimo těch jasných politických směrů, nepůjde jenom o slova, ale určité návrhy rozhodnutí, tak se budu snažit, aby tento dokument také obsahoval co nejlepší analýzu, co nejlepší diagnostiku. A úplně naposled bych řekl ještě jednu věc, která je spojena. A tady bych hovořil o sportu. A to jsem někdo, kdo deset let svého života pracoval na organizaci eh, olympijských her, byl jsem dokonce po určitou dobu spolu eh, místopředsedou a vím, jaké peníze jsou eh, spojeny právě se sportem a s placením sportu pomocí právě her. A komise bude mít studii o financování sportu. Příští týden ostatně v Bruselu bude na toto téma i konference. A v tom politickém dokumentu, který předložím, budeme hovořit také právě o těch finančních tocích a financování sportu přes hry. Dámy a pánové, velmi pozorně jsem si vás poslechl, bylo to velmi kvalitní, budu vás, budu vás poslouchat i nadále a konzultovat s parlamentem všechny ty důležité části. Tak nejpozději se sejdeme na podzim k tomuto tématu, Buď to, to bude politický dokument, možná i zelená kniha, záleží na kolegiu, ale hlavně půjde o koordinaci. Děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji mnohokrát, pane komisaři. Bylo to velmi úplné a také pozbuzující. Těmito slovy tedy přerušuji naše zasedání až do 12 hodin, kdy přijde hlasování. Děkuji.